aktuální stav koncentrace zemědělské půdy v EU, a neb jak zemědělcům usnadnit přístup k půdě. Jde o krátkou prezentaci zprávy a já paní zpravodajce Neuschel dávám slovo. Vážený pane předsedo, kolegové, kole, kolegyně, Eh, máme pár minut před půlnocí, končí nám dlouhý pracovní den a přesto zde máme ještě důležité téma. Eh, za našimi zády, aniž jsme si toho všimli, eh, se koncentruje zemědělská půda v rostoucí míře do stále menšího počtu rukou. Často jsou to koncerny, které v podstatě nemají se zemědělstvím nic společného. 3 eh, firm eh, kontrolují více než 50 půdy v Evropě. To je alarmující číslo. Zpráva se vlastní iniciativy o koncentraci půdy v Evropě a zároveň druhá otázka, eh, jak je možné, aby se zemědělci dostali k půdě, tak to konečně o tom začínáme jednat té zprávě jsme hovořili o osmi bodech, které chci zmínit a chci poděkovat všem zpravodajům a spoluzpravodajům za vynikající spolupráci. Ve zprávě se jasně říká, že eh, zemědělská půda není obyčejným obchodovatelným zbožím. Samozřejmě, že máme eh, v Evropské unie také svobody, ale eh, půdy se to netýká. Dále se zde píše, že parlament a komise musí udělat všechno pro to, aby se dobrovolné závazky ve všech členských zemích dodržovaly. Musíme podporovat členské země v tom, aby nevyprodávali zemědělskou půdu, respektive aby toto zastavili. A ten výprodej, výprodej eh, se koná do rukou firem třetích zemí nebo jiných členských zemí. Toto je opravdu centrální bod. Chceme, aby komise vypracovala katalog jasných kritérií, jak mohou členské země chránit před výprodejem, aniž by docházelo k diskriminaci. Víme, že je to velký korupční problém také. Navrhujeme, aby Evropská eh, komise zřídila dohledový orgán při, pro obchodování s půdou, který by alespoň poskytl spolehlivý přehled o tom, jak daleko jsme na tom s koncentrací půdy. My zcela jasně stanovujeme cíl pro Evropy a sice, že eh, rozptýlení vlastnictví Eh, vede k společenské stabilitě. To není eh, žádný eh, ďáblův socialistický nástroj. To je skutečně nástroj vedoucí ke stabilitě. My opakujeme, a to je také důležité, opakujeme úhelné body evropské zemědělské politiky a evropského zemědělského modelu. Zemědělská politika to není pouhá produkce produktů, to je také mnohem víc, včetně ochrany vod, klimatu, biodiverzity a tak dále. Toto je kvalitní evropský hrádní eh, model a ten zahrnuje mnoho stran, mnoho eh, sedláků, eh, celé zástupy, ne jenom pár. Je jasné, že koncentrace čím dál většího peněz v čím dál menším počtu rukou eh, vede eh, současně ke koncentraci vlastnictví půdy. Ve zprávě také hovoříme o budoucnosti evropské zemědělské politiky. Pokud si nadále myslíme, eh, že zemědělské subvence se mají řídit podle ploch, tak zjistíme, že de facto, de facto Eh, že podporujeme něco úplně jiného a de facto tím jenom urychlujeme dále koncentraci. To znamená, že tady s tím opravdu musíme něco udělat. Eh, vážení kolegové, míč je na hřišti komise a členských zemí. My jako parlament jsme se jasně vyjádřili, a určitě ta zpráva zítra bude schválena velkou, velkou většinou. Koncentrace zemědělské půdy musí být konečně zastavena. Děkuji bardzo, paní poslankyně. Děkuji vám, paní poslankyně. A poněvadž eh, je po půlnoci, vítejte v novém dni. Eh, Měla proběhnout catch the Aj eh, na pět minut a já bych eh, eh, prosím, aby přihlášených je deset, vezmeme pouze pět a dostanu slovo ty, kteří dosud neměli příležitost. Jako první paní Rodriguez. Je to obecná? Je tady? Ano, je. Prosím, máte slovo. Sí, gracias, señor presidente. El acaparamiento... Vážený pane předsedo, Děkuji mnohokrát. Koncentrace zemědělské půdy je velikým problémem v Evropské unii. Je to něco, co komplikuje život mladým lidem, lidem, kteří nejsou vlastníci půdy, aby se dostali do tohoto sektoru. A je tady celá řada důvodů, proč tomu tak je. Spekulace, využívání, velké korporace, těžba, eh, lesnictví, kritéria společné zemědělské politiky a podobně a dochází k tomu, že ta situace je přehlížena, vlády to jakoby tolerují, umožňují a já doufám, že komise vezme na vědomí toto velmi důležité usnesení a zajistí ochranu zemědělské půdy takovým způsobem, aby byla dána priorita eh, sociálním prvkům a výrobě eh, potravin, protože chceme, aby byla zajištěna půda pro malé farmáře, mladé lidi, ženy, všechny ty, kdo se snaží dostat do zemědělského odvětví. Paní Mar- Děkuji, paní Marie Hojduš. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji taky Marii Neuchl, paní zpravodajce, která to pojala velice inkluzivně a otevřeně napříč praxemi a myslím, že ty kompromisy Ehm, jsou velice dobré. Ano, samozřejmě koncentrace vlastnictví zemědělské půdy u nás v Evropě existuje. Je nepochybné také to, že eh, za legislativu jsou zodpovědné členské země. Nicméně evropská politika se této oblasti eh, v, nových, eh, v novém ohledu dotýká. Například zemědělská politika, regionální rozvoj, finanční a investiční politika, to všechno eh, ovlivňuje to, kdo má přístup k půdě, kdo s ní spekuluje a kdo využívá půdu jako investice. Ale eh, zemědělská půda eh, je obživou pro sedláky a selky a my pracujeme pro společný trh a musíme být schopni také to, co vyprodukujeme, prodat. Tady skutečně je třeba chránit živobytí eh, sedláků a selek, ale také eh, lidí jako takových. Děkuji, paní Kristýna Morvá. Děkuji, pane předsedo. Já eh, shledávám tuto zprávu skutečně, jako skutečně historickou. To znamená, že vlastnictví půdy není eh, něco, eh, nelze oddělovat od zkrátka po zajištění životních podmínek místních občanů a produkce zdravých potravin eh, přímo na místě. Také se tu říká, že cílem není, aby půda se stala objektem spekulace ve prospěch maximalizace kapitálu či zisku. A přičemž k tomu eh, někdy eh, přispívá evropský systém ehm, podpor. Ehm, já bych chtěla, aby skutečně ten volný pohyb kapitálu byl změněn v tomto smyslu, protože třeba v, v, Maďar, v rámci maďarského dědického řízení se musí přihlédnout k tomu, že půda eh, má tedy specifický statut. Děkuji, paní López Barmecho. Děkuji vám že politování nad tím, že o tak důležité věci eh, jednáme tak pozdě v noci. Je to zásadní otázka pro evropskou eh, společnou zemědělskou politiku. Ve Španělsku eh, mnoho lidí trpí, protože parcely jsou opuštěny, jsou příliš roztříštěné na to, aby mohly sloužit k nějakému účelu nebo jsou jinde jsou zase eh, pozemky, kde jsou eh, všechny plochy v rukou několika lidí, kteří pak těží z eh, podpory v rámci společné zemědělské politiky. Musíme si uvědomit význam plánování a veřejných, veřejné podpory a bojovat proti koncentraci zemědělských pozemků. Půda by měla být vlastně na těmi, kdo na ní pracují a um, venkovské oblasti zemědělství vyžadují e, e, jsou nezbytné k zachování života venkova. Děkuji, dámy a e, pánové. Takže my jsme potřebovali celých těch pět minut. Končím tedy Catch the Eye a omlouvám se všem těm, na které se nedostalo. Tak je bohužel postaven náš program. Pane komisaři Ettinger, máte slovo. Pane předsedo, vážené dámy a pánové, já chci poděkovat paní zpravodajce Nojšlové a jejich, jejím kolegům. Myslím, že tato zpráva nám předložila důležitou analýzu o vlastnictví a využití zemědělských ploch v Evropě. Je to otázka, která se tímto otevřela a eh, Obavy, které zde zazněly, jsou také obávami komise. Zemědělská půda v našich národních ekonomikách i společnostech sehrává důležitou roli. Vlastnictví zemědělských a lesnických ploch, podobně jako nemovitostí, má stabilizační účinek na naše občany, kteří takto eh, dokumentují eh, vlastně to, jak úspěšné jsou naše eh, obce a města. My pro rozpočet na příští rok z tohoto vyvozujeme jeden závěr. Chceme, aby Eh, zemědělci nové generace, mladí zemědělci, neopouštěli tento obor a také eh, navzdory veškeré koncentraci eh, vytváříme perspektivu pro zemědělství, které bude pokračovat. Je zde určitý konflikt cílů. Samozřejmě v evropském právu je zakotvena svoboda investování. Každý může investovat do eh, různého druhu zboží, a to ve své vlastní zemi nebo v jiném členském státě a mohou to dělat i osoby ze třetích zemí. Naopak, a to je především věc eh, členských zemí, mají všichni mají, je tedy možnost, aby členské státy přijaly opatření proti eh, této koncentraci vlastnictví, tak aby zůstaly zachovány obce a aby byly chráněny a byla chráněna zemědělská půda. Je třeba přitom ovšem eh, se eh, neobcházet tedy evropskou legislativu. My v posledních letech eh, skutečně dbáme na to, aby vše bylo v souladu s evropským právem, eh, tak, aby nedocházelo k přímé ani nepřímé diskriminaci. Domníváme se, že vaše zpráva eh, jako východisko pro jednání s členskými zeměmi dobře poslouží a myslím, že je to i v rámci a e, v zájmu těchto členských zemí. Já určitě e, v rámci e, příštího finančního rámce a v rámci zemědělské politiky se tím určitě budu zabývat. Děkuji vám, pane komisaři. Tím kon...